Ich, ich hoffe, dass jetzt. Ich Darf dann alle bitten, Platz zu Prosím, usaďte se, abychom mohli začít hlasovat. Začínáme zprávou pana Lechnera, která se týká propojení obchodních rejstříků. Kompromis 1. Kompromis 1 en blok. Právě slyším, že hlasovací seznamy, že budeme moci hlasovat ovšem en blok. To nám ušetří mnoho času. Takže kdo je pro to hlasovat en blok o zprávě pana Lechnara? Prosím, kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to jednomyslně přijato. Blahopřeji kolegovi. A ještě hlasujeme o legislativní usnesení. kde je pro? Zvihněte ruku. Proti? Zdrželi se? Jednomyslně přijato. Ještě jednou blahopřeji kolegu Lechnerovi. Dále odročujeme zprávu bodů, na tom jsme se dohodli včera. A dále zpráva kolegyně Galo, stanovisko o kontrole cenních orgánů zaměřené na dodržování práv duševního vlastnictví. Budeme muset hlasovat jednotlivě. Číslo 35, paní Engström, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh číslo 36, pan Engström, kdo je pro? Proti? většina proti, zamítnuto. Eh, návrh číslo 11, kdo je pro, prosím vyzněte ruku, proti, schváleno. Číslo 38, číslo 7 a 30 se vyřídilo, ano, takže pozměňovací návrh 38, kdo je pro, prosím zdvihněte ruku, kdo je proti, zamítnuto. Číslo 9, paní zpravodajky pro, proti, schváleno. Číslo 10 pro, proti, schváleno. 39 pro, proti, většina proti, zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. Mimo mikrofon pravděpodobně došlo k chybě. Takže jako další bude číslo 41? Ne, 12. Takže kde je pro číslo 12? Proti. Schváleno. 13 pro. Proti. Schváleno. 42. Ne, opravdu se předteda. 41. Takže hlasujeme číslo 41 pro, proti, zamítnuto. 40 dva, ne, opravdu se předřadá 14. Kdo je pro 14? Proti? Schváleno. 15 pro? Proti? Schváleno. A není 42. Kdo je pro? Paní Lichtenbergerová? Já stahuji tento návrh. A jak to vypadá s číslem 43, také odpadá. Takže 16. 16 pro proti, schváleno 17 pro, proti, schváleno 18 pro, proti, schváleno. Já tady mám teď číslo 44, je to správně? Ne, je to 43. Paní Lichtenbergerová, rovněž je to Dobrá, takže 19 pro, proti, schváleno 20 pro, proti, schváleno 21 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. 23 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, schváleno. 26 pro, proti, také schváleno. 27 pro, proti, schváleno 28 pro, proti, schváleno 29 pro, proti, schváleno číslo 1 pro, proti, schváleno číslo 30 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2, kde pro, proti, Schváleno. 31 pro. Proti. Zamítnuto. Ale to byla poslední část. poslední návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 32. Co nyní máme? Já tady mám 32, říká pan předseda. Dobrá. Takže je to číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 33 pro. Proti? Jak to vypadá s číslem 33, pane předsedo? Pokud je o tento bod, eh, ti dva ostatní byly staženy, takže by tam měl být plus a ne minus. Takže se ještě jednou ptám. 33, kdo je pro? Proti? Tím je to schváleno. Takže jsme u čísla 5 pro, proti, schváleno. Číslo 34 pro, proti, zamítnuto. Číslo 6 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, schváleno. Dále stanovisko jako takové, kdo je pro, kdo je proti, dva hlasy proti, kdo se zdržel, jeden člen se zdržel. Takže dva hlasy proti, jedno zdržení, veškeré ostatní hlasy pro, bylo to schváleno. Blahopřeji paní Galo. Pak máme zprávu pana Kavady. Jedná se o elektronickou zprávu. Kdo je pro? Prosím, zvěhněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Jednomyslně přijato. Viděl jsem to správně? Dobrá, takže blahopřeji panu Kavadovi. A nyní máme zprávu pana kolegy Maštálky. Je to harmonizovaný daňový základ, tam máme také pouze jedno hlasování, kdo je pro, proti, nikdo, zdrželi se, nikdo. Takže jeden hlas se držel pan Stojanov, blahopřeji panu zpravodaji. A pak máme ještě jedno korrigendum. Technik, kdo je pro? Kdo je proti? nikdo, zdrželi se také nikdo, takže to bylo přijato. A pak, tedy tímto vlastně jsme dokončili hlasování a dostáváme se zpět k našemu pořadu jednání a dalším bodem, který nás čeká, je zprávy pana Kamala jsou odročeny, protože tady není, takže jsme u čísla 9 a tady musím učinit sdělení. Je to informace ze schůze koordinátorů, která se konala včera. Včera se koordinátoři dohodli, Gut. Ich muss also noch eine Reihe von Mám tady celou řadu sdělení v rámci veřejné schůze, které se týkají toho, na čem se včera dohodli koordinátoři. Bylo navrhnuto pro zpravodaje které, pro legální, pro právní základy. Budeme mít sdělení eh, a my jsme si to včera tedy rozdělili mezi frakce a frakce si potom rozhodnou sami, kteří kolegové to převezmou. Pak máme stále zpravodaje, které se týkají ověřování pověřovacích listin a tam na koordinátoři navrhují, aby to dělal CEPOL. Co se týče Observer of the European Ethics Eulogy Berlingwer, Gender Mainstreaming, jako doposud paní Lichtenberger, Observer Evropského parlamentu, v rámci konference o soukromého právu, což dělá paní Boli, bude, bude dělat paní Tain, našeho zástupce v transatlantickém dialogu legislativistů paní Galo a co se týče práv dítěte, tak to bude dělat jako do posud paní Lichtenbergerová. Imunity. Tam jsme jmenovali pana Tadeuše Sjevku, pana Rapsaj, Cecila Bikström, Francesco Speroni a Dimita Stojanov. To jsou jména, na kterých jsme se včera dohodli. Mám pocit, že tam chybí paní Lichtenbergerová. Dále máme celou řadu nových obsazení, které souvisí s tím, že paní Diana Volis odchází. Co se týče společné úpravy prodeje, máme společné zpravodajství, tam byla spoluspravodajská kolegyně Volis, to jsme odročili na další schůzi. Pak máme IMKO, to musíme také ještě prohovořit, jak to bude s těmi spoluspravodaji a kdo to převezme. A co se týče toho celého komplexu soudní dvůr a soud pro veřejnou službu, tak to bude v budoucnu dělat Alexandra Tain na místo paní kolegyně Volis. Co se týče ko- imunity kolegyny Tudora, Cecília Wikström, Řím 2, rovněž přebírá Cecília Wikström v souvislosti s dalšími e, zprávami pana Lechnera, tak to převezme EPP jeho zprávy, ale ještě jsme konkrétně neurčili, kdo. To nám EPP ještě oznámí. Co se týče auditu, tak máme problém, který spočívá v tom, že u obou těch zpráv jsme měli dosud pana Kamala jako zpravodaje, ale on není členem výboru. Takže se to nejdříve probere s panem Karinem, jak to bude vypadat. Zatím je tam pan Karim jako koordinátor ECR, který teda bude vypracovávat tuto zprávu. Pak jsme se rozhodli, že budeme mít implementační zprávu, která se týká Research Right Directive a že EPP tam jmenuje zpravodaje. Pak máme paní Lichtenbergovou jako zpravodajku pro osm návrhů, osm legislativních návrhů z Rady, které se týkají zneužívání dětí. Pak jsme nejmenovali zpravodaje, který a to se týkalo programu pro občanství, ale to také není věc, kde bychom byli příslušní jako výbor. Pan Stojanov eh, vypracuje stanovisko k tématu European Social and Happiness for Funds. A pak nebudeme mít stanovisko eh, v souvislosti s tím návrhem, který se týká zemědělství a pak máme zpravodaje které se týkají veřejných zakázek, ale tito zpravodaje budou určeni ještě později. Odpovídající frakce se dohodnou na tom, kdo co bude dělat. Nebudeme mít stanovisko eh, k jednotnému nebi. Koordinátoři se takto na tom dohody. Dále budeme mít mini slyšení, které se bude týkat vzájemného uznávání ochranných opatření v občanskoprávních záležitostech. Dále program na slyšení v roce 2012, který znáte, byl ještě jednou potvrzen. Původně plávanou konferenci, která se týká autorských práv, jsme odročili a shodli jsme se na tom, že se pokusíme mít ústní otázku k tématu management kolektivních práv. Text vám dáme ještě k dispozici, potřebujeme tam ještě souhlas v rámci písemného postupu. Já jsem eh, řekl sekretariátu, že si ještě přeji, abychom to nějak posměnili, bude se to týkat eh, komise a toho fast tracku, to vám ještě sdělíme, pak jsme hovořili o cestách delegací, potvrdili jsme ten program, to je v zásadě to, na čem jsme se dohodli na koordinátorech a pokud nikdo nic nenamítá, vycházím z toho, že s tím výbor souhlasí. Nikdo nic nenamítnul, takže jsme to takto potvrdili a dostáváme se k bodům 9 a 10. To je téma Evropského soudního dvora. Nevím, jak jste si to nyní technicky připravili. Diana Wallis je zpravodajka, která tedy odchází a předává toto téma paní Tain. Takže nejdříve má slovo Dana Volis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já odhaduji, že toto je asi můj poslední příspěvek v tomto výboru. 12,5 let to je dlouhá doba, ale 12,5 let je zároveň dostatečná doba. Mám tady řadu dobrých přátel a chtěla bych vám za to poděkovat. Pokud je o záležitosti, které máme před sebou, soudní dvůr, jak kolegové asi ví, eh, předložila jsem před vás návrh, který z velké části eh, se zakládá nebo který se týká eh, změny statutu soudního dvora a změny v soudu pro veřejnou službu. Já jsem se snažila zakládat na tom, o co nás soud žádal a také jsem se zakládala na, na těch technických změnách, které navrhla komise. Jak jsme předpokládali, většina pozměňovacích návrhů a diskuze se týkala toho, jak eh, budou jmenováni ti dodateční soudci v eh, soudním, u soudního dvora. To bude také hlavní část té politické diskuze a velká část pozměňovacích návrhů se týká tohoto tématu. Nyní se navrhuje, vzhledem k tomu, že tato záležitost je naléhavá, aby vyjednávání s radou a s komisí nyní byla zahájena a navrhovaný mandát, eh, byl vytvořen navrhovaný mandát pro tato kolegové to dostanou k dispozici. Je to široký mandát a já si myslím, že to je také vhodné pro to, aby se věci mohly pohnout ku předu. Takže pozměňovací návrhy, které se předkládají, se týkají těch hlavních eh, otázek, které jsem zmiňovala. Ten, da, ten mandát je široký a paní Time přeji hodně štěstí ve vyjednávání toto bude politická diskuze, která bude obtížná, ale já doufám, že to bude vyřešeno takovým způsobem, který umožní soudnímu dvoru co nejlépe reagovat na potřeby našich občanů a dalších subjektů, kteří se na soud obrátí z důvodu eh, rozhodnutí, právního rozhodnutí a také doufám, že soud bude díky tomu moci jednat rychle. Děkuji. Děkuji, paní Tajn. Ne, kolega Masip. Gracias, presidente. Ya dije ayer en el... Děkuji, pane předsedo. Včera odpoledne na zasedání jsem zaznamenal, že se touto otázkou budeme zabývat. Musíme se na to zaměřit a musíme zjistit, zda zatím nestojí ještě další problémy. Paní Volis se rozhodla, že nás opustí spolu s dalším kolegou Paní Volis tady působila 12,5 let a samozřejmě je pro nás důležitá. Všichni jsme z různých politických stran a byli jsme rádi, že jsme ve výboru měli tyto významné osoby. Pokud je o tuto otázku, myslím si, že je to velice důležitá věc. A to proto, že když se nám podaří dosáhnout takové situace, kdy soudní dvor, dvůr bude fungovat lépe, než je tomu v současné době, bude to velice pozitivní. K tomu se musíme zavázat a taková je naše mise. Chtěl bych také říci eh, paní Tain, že v těchto obtížných vyjednáváních, které proběhnou, toto musíme protlač, protlačit správným způsobem. Protože evropská justice se nám tak trochu stále vymyká eh, od našich soudů a já si myslím, že bychom tu situaci měli napravit. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Paní Lichtenbergerová. Při této příležitosti se chci připojit k poděkování kolegy oběma odcházejícím kolegům. A ještě jednou chci zdůraznit, že naše spolupráce byla velmi příjemná, věcná a vedla k cíli. Proto je mi líto, že oba odcházejí. Děkuji, kolega Speroni. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také bych se chtěla připojit k tomu, co říkali kolegové. Chtěl bych také popřát těm kolegům, kteří se rozhodli, že opustí parlament. Vždycky je taková příležitost velice smutná, je škoda, že ztrácíme takovéto schopné kolegy. A já bych jim chtěl popřát v budoucnu eh, hodně úspěchů i v jejich činnostech mimo Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že najdeme vhodnou příležitost k oslavě. Sekretariát se snaží eh, v souladu s eh, kalendářem najít vhodný okamžik, abychom mohli oba odchody oslavit. No, vidíme to tak na začátek března, ale upřesníme. Děkuji. Tak. Podle pořadu jednání hlasovat se bude v březnu regulérně, pokud nebude něco nového v obou zprávách. Tadeus. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście dołączam. Děkuji, pane przewodniczący. Samozřejmě se připojuji také k hlasům, které jasně řekly, že takové osoby jako Diana Volis by měly v našem výboru pracovat co nejdéle, ale respektujeme její rozhodnutí. Pokud jde o Evropský soudní dvůr, jsem rád, že Alexandra Tain převezme tuto činnost, protože je to velmi komplexní téma a já chci poděkovat za celou dosavadní činnost. A ještě jeden velmi důležitý aspekt v této souvislosti. Jsem autorem stanoviska nebo stínovým zpravodajem ve výboru AFKO k tomuto tématu. A tam je vývoj, před kterým vás chci varovat je tam snaha v rámci této reformy přes legislativní návrhy jít nad rámec legislativních návrhů a projednat tam ještě další aspekty. Myslím si, že tady budeme muset být velmi bdělí a opatrní, Jde o to, že rozsudky Evropského soudního dvora musí být jednotné, protože je to jediná instituce, která má právo na výklad evropského práva. Takže varuji před tím, že existují snahy eh, jít i touto cestou. Já si myslím, že bychom tomu měli zabránit. Děkuji, paní Tajn. Ano, my se teď musíme ještě dohodnout oficiálně na mandátu. Myslím, že jste všichni dostali potřebné podklady, takže vás žádám, abyste odhlasovali a schválili náš mandát. Aha, teprve se to bude rozdávat s mikrofonem, prosím. Já to taky nemám totiž. Frakce to mají, frakce ano. Já to taky nepotřebuju, to je pravda. Diano? Je to velice široké a musí tomu tak být v současné době. Nepředpokládala jsem, že s tím kolegové budou mít nějaké problémy. Jde pouze o to, aby diskuze mohla probíhat i nadále. Dobře, v podstatě není, nejde o nic jiného, než abychom tu otázku projednali. Myslím si, že cíle jsou jasné. Ty tu byly předneseny, takže předpokládám, že v těch materiálech není nic jiného. Takže udělujeme mandát, schvalujeme ho, nikdo není proti, takže v pořádku. Tak. Takže i tento technický problém jsme úžasně překonali a dostáváme se k bodu 2, který můžeme projednat velmi rychle, než dojdeme ke studii. Stihneme? Diana. Diana? We, we can deal with it very quick. Ano, můžeme to vyřešit velice rychle. Samozřejmě tato zpráva byla předložena kolegům a kolegové také předložili své pozměňovací návrhy. Cílem pozměňovacích návrhů, a to je pozitivní, je to, že zakládají diskuzi o rovnováze ehm, rozhodného práva a bude se to týkat toho, jak daleko by to právo mělo jít eh, a podporovat ehm, na jedné straně oběti a na druhé straně tisk. Já jsem předložila návrh po mnoha měsících, téměř letech kdy eh, jsem se tím zabývala. Myslím si, že tady existuje ta správná rovnováha nyní. Ale je také správné, aby o tom proběhla diskuze ve výboru, tedy o této rovnováze a pozměňovací návrhy se snaží to také odrazit. Já si myslím, že to je tedy pozitivní situace. Další věc, která mě velice potěšila, je dodatečný návrh, který jsem učinila a který spočívá v tom, že by měl existovat nějaký eh, orgán pro řešení sporů. Vypadá to, že tento návrh byl ponechán bez změny a to je novinka tedy v návrhu. Ještě jednou chci zopakovat, že vám přeji hodně úspěchu při hledání správné rovnováhy mezi tím, jaká je, eh, jaké je vhodné právo pro ochranu obětí a na druhé straně pro svobodu projevu. Doufám, že ta myšlenka zprostředkování v tomto případě bude také přijata. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkujeme. Maria Galo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pouze velice stručně několik vysvětlení k pozměňovacím návrhům, které jsme předložili. Tedy vy, stejně jako já. Jak připomínala Diana Bolis, když eh, se to tady týká různých základních práv, musíme přistoupit k arbitráži. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že předložíme pozměňovací návrhy, které podle našeho názoru nejlépe respektují eh, svobodu výrazu, svobodu eh, slova a zároveň ochranou soukromého života. Ještě jednou bych chtěla připomenout, že stanovisko, které jsme přijali, již bylo v hemicyklu předmětem konsenzu, protože obsah eh, usnesení eh, Evropského parlamentu z 6. června 2005. Bylo dosaženo dohody během prvního čtení a já se nyní zmíním rychle o třech věcech. Rozhodné právo bude právo eh, země, kde vznikly eh, nejvýznamnější, kde vzniklo nejvýznamnější poškození dané osoby. Kritéria pro stanovení této situace, tedy nejvýznamnější škody, je kritérium, eh, kde byla určena publikace. A dále se to týká země, kde se vykonává kontrola. Za druhé nabízíme zde nevyčerpávající seznam faktorů, které umožní nalezení té země, kam je určeno zveřejnění e, informace. Zmiňuje se tam například jazyk, e, zveřejněné informace. Pokud je o právo na odpověď a ekvivalentních opatření, tady navrhujeme, aby rozhodné právo bylo právo té země, kde má obvyklý pobyt eh, radiová stanice nebo vydavatel. Domníváme se, že toto je vhodný kompromis, který zajišťuje respekt všech základních práv, kterých se to zde týká, ale samozřejmě budu ochotná pokračovat v dialogu i později s Cecilí Wikstrom. Děkuji. Děkuji. Takže můžeme toto uzavřít. Dále se nikdo o slovo nehlásí. 1. března o tom budeme hlasovat. Do té doby se pokusíme dochcáhnout schody mezi frakcemi. Další bod je číslo 35, to je představení studie o zavedení a provádění občního nástroje v oblasti občanského práva. Já tady velice vítám pana profesora z Univerzity Pantheon Asa z Paříž 2, pana Benedikta Fovar Kosona, a, který je zároveň spolupředsedou trans Europe Experts a dále zde pana Martina Tušera, který je profesorem na Univerzitě Boně. Pan předseda říkám, že doufám, že jsem to správně vyslovil, aspoň tak to mám na lístku. Kdo si přeje začít? Prosím, je to Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že tady dnes mohu být s vámi a děkuji vám za vaši přítomnost. My vám chceme uh, představit tuto studii, která se týká uplatňování volitelných nástrojů v oblasti občanského práva v Evropě. Tato studie byla provedena sítí, která byla nedávno vytvořena, Transevropští experti, což je asociace vytvořená ve Francii. Nyní eh, se skládá z více než 300 členů, kteří působí na univerzitách, ať eh, už ve Francii nebo ve zbytku Evropy. A tito lidé eh, se tedy účastní, zúčastnili konzultace. Tato studie se týká různých tematických sekcí a byla vytvořena touto sítí transevropských expertů ale má kolegyně Martin Bertuše a já jsme tedy shrnuli všechny odpovědi, které se nám dostaly. Měli bychom se nejprve eh, zastavit u názvu uplatňování. Uplatňování znamená efektivní využívání těchto nástrojů. Nejedná se o příliš akademickou práci a já bych chtěla zvláště poděkovat všem těm um, politickým odborům, kte- které s námi vedli neustálý dialog a věnovali se tomuto tématu, protože pro nás bylo velice důležité, abychom vytvořili takovou práci, která zareaguje na vaše požadavky a nechtěli jsme vytvořit čistě akademickou studii. Z toho důvodu nás tedy um, tyto odbory neustále naváděly zpět na správnou cestu. Za chvíli se budeme věnovat těm volitelným nástrojům. Ty jsou v současné době eh, nejčastěji přijímány prostřednictvím nařízení, ale není to jediná možná eh, volba. My jsme se zaměřili na občanské právo. Občanské právo ehm, chápeme zde široce, tedy nejenom to, co je co jsou smlouvy, rodinné právo, ale mluvíme také například o obchodním právu, občanském řízení, soukromé mezinárodním právu a tak dále. Takže my toto chápeme velice široce, A když říkáme v Evropě, tak tím myslíme členské státy Evropské unie. Jaké byly cíle naší studie? Už jsem se o tom zmiňovala. Snažili jsme se zjistit, jak jsou tyto nástroje uplatňovány, protože existuje určitý počet takovýchto nástrojů, ale nejsou vždy ve všech členských státech EU dobře známy. My jsme tedy vytvořili tuto studii a naším cílem bylo přispět k šíření informací o těchto nástrojích. Chtěli jsme eh, měřit efektivní využívání těchto nástrojů, subjekty, to znamená eh, občany, pokud je o procesní věci a společnostmi, pokud je o, občanské pra- pokud je o právo společnosti a tak dále. Chtěli jsme také stanovit, jaké výhody to má pro příslušné subjekty, protože pokud by neexistovaly žádné výhody, nemělo by toto žádný smysl. A nakonec eh, jsme se snažili zaměřit na to, jak by tyto nástroje mohly být rozšířeny i na ostatní oblasti práva. Jeden z výsledků naší studie, který je možná překvapivý, je ten, že bychom měli tyto nástroje rozšiřovat zvláště v eh, oblasti práva jednotlivců a rodin. Nyní se pojďme podívat na to, jaké byly ty jednotlivé nástroje, které byly předmětem naší studie. Za prvé, pokud jde o oblast eh, občanského řízení tady máme tři takovéto nástroje. Evropský exekuční titul, Evropský platební příkaz a Evropské řízení o drobných pohledávkách. Existují ještě další, které se v současné době připravují a které jsme také zmínili, ale samozřejmě nestudovali jsme ty návrhy. Může jít například o evropský příkaz k dočasnému eh, obstavení účtů, což může mít dopady v eh, občanských i obchodních věcech. Pokud jde o oblast duševního vlastnictví, tady máme následující nástroje. Nebo my jsme konstatovali úspěch nástrojů, ať už jde o ochranou známku společností, společenství nebo vzory společenství a také se to týká evropského patentu. Tím tedy mluvím o těch nástrojích, které v současné době existují. Jde o Mnichovskou úmluvu a evropský postup pro vydávání titulu. Existoval také nástroj opravdového evropského patentu, který by měl eh, jednotný dopad. O tom jsme se také stručně zmiňovali, ale zatím jsme nebyli schopni eh, měřit jeho skutečné využití. Pokud je o e, práva se skupení společností a práva společností, tak tady se to týká Evropské společnosti, dále Evropské hospodářské zájmové združení a ještě máme Evropskou družstevní společnost. Dále existuje návrh na vytvoření Evropské soukromé společnosti, to by se týkalo malých a středních podniků. Dále v oblasti rodinného práva je ta situace poněkud specifická. Zaměřili jsme se totiž na společnou úpravu majetkových poměrů v manželství, což je věc, která byla vytvořena dohodou mezi Francií a Německem. Tato dohoda je otevřená také ostatním členským státům, ale zatím ještě nenabyla uh, účinnosti. V současné době spíše slouží jako subjekt eh, nebo téma k přemýšlení a mohly by se k tomu také připojit další členské státy. Také zmiňujeme Evropské dědické osvědčení, návrh na nařízení o rozhodném právu a uznávání výkonu eh, rozsudků a úředních listin. Taková je tedy eh, působnost, rozsah naší studie. Metodika, kterou jsme přijali, je následující. Vytvořili jsme tím, že jsme, začali jsme tím, že jsme vytvořili dotazník ve spolupráci s příslušným odborem a tento dotazník byl velice podrobný. Měl 33 otázek na všechna témata a rozeslali jsme jej všem členským státům EU. Rozeslali jsme je mi také na univerzity, profesionálům a na ministerstva spravedlnosti. Někdy se nám dostalo takových nás, nástinu odpovědí, ale my zde zmiňujeme pouze ty úplně kompletní odpovědi. To se týkalo tedy 16 odpovědí eh, z univerzitního prostředí. Jednalo se vlastně o takové týmy univerzitní, Někdy se k tomu připojili také advokáti a právníci. Potom pět podrobných odpovědí jsme měli z ministerstev a jednu odpověď nám zaslal Evropský soudní dvůr a to také proto, abychom měli k dispozici statistiky. Celkově se nám tedy nepodařilo získat podrobné odpovědi všech členských států, ale pouze 18 a máte je uvedeny zde. Jejich seznam můžete vidět také v naší studii samozřejmě. Postup nebyl vždy jednoduchý. Jak jistě víte, metodika dotazníku je velice zajímavá, protože poskytuje konkrétní odpovědi, ale zároveň je nutné některé informace ještě ověřovat. Také je nutné zpracovat všechny dotazníky, spolupracovat s příslušnými osobami, takže více než 100 osob se připojilo k vytváření této studie v celé EU. Významná úloha, úloha spočívala v tom, že jsme museli definovat, co vlastně eh, si představujeme pod tím volitelným nástrojem. Definice, kterou jsme přijali, je následující. Za prvé se tam zmiňuje to, že tento nástroj musí být eh, dodatečným režimem, který nenahrazuje národní existující režim, pouze se k němu přidává a nabízí tak vlastně volbu mezi dvěma různými právními režimy. To znamená, že na jedné straně máme ten národní režim a na druhé straně evropský režim. Je důležité mít na paměti, že národní právo v této oblasti existuje i nadále, není nijak pozměněno, pouze s výjimkou toho, aby se provedl tento evropský režim. A evropský režim se tedy často kvalifikuje, nebo mluvíme o druhém režimu. Kromě toho může existovat ještě i třetí režim v dané oblasti, ten je mezinárodní, například se to týká prodeje. Máme Vídeňskou úmluvu o mezinárodním prodeji, Potom máme národní ehm, právní předpisy a tedy ještě evropské tři. Stále ještě k definici dobrovolného nástroje. Trvali jsme také na tom, že evropský režim může na jedné straně vyplývat z nařízení, ze směrnice nebo dokonce z Evropské úmluvy a režim národního práva také může vyplývat eh, z úmluvy, která zavazuje členský stát. To znamená, že tam neexistují žádné formální eh, omezení, pokud je o povahu příslušné normy. Dále je důležité, že eh, tyto dva různé režimy mají také, taky různý územní dopad, což pouze souvisí s tím, že volba jednoho režimu automaticky vylučuje použití toho druhého. Když jsme kladli otázky eh, všem subjektům, konstatovali jsme, že existují rozdíly mezi různými členskými státy. Jde zvláště o chápání dobrovolnosti toho volitelného nástroje. Nicméně tento výraz dobrovolný nástroj se často nepoužívá. Tato definice se začala opravdu používat až poté, co proběhla debata o e, společném právu pro prodej a návrhu eh, nařízení v tomto smyslu. A toto my v naší studii nezmiňujeme, protože dokument byl přijat až poté, co studie byla téměř ukončena, nicméně použili jsme to v našem úvodu, abychom se zamysleli nad metodikou, nad, použi- nad používáním volitelných nástrojů a také nad tím, jak to přispívá k vytváření eh, jurisdikce v Evropě. Dobrovolný charakter to je věc, eh, kterou zákonodárci správně přijali, to znamená, že vždycky dodali tyto nástroje k, legis- k národnímu právu, občas eh, museli přijat nějaké integrační opatření a někdy se dokonce národní zákonodárci domnívali, že je užitečné vytvořit nový národní režim poté, co byl eh, navržen evropský režim. To se například týkalo bulharského práva, které zavádí evropský platební příkaz a k tomu také národní platební příkaz. Dále se to týkalo například Německa, kde to bylo zapracováno do eh, občanského zákonníku. Dále volba těchto využívá, volba, e, využívání volitelných nástrojů se dá měřit. My jsme sice narazili na ten problém, že existuje velice málo oficiálních statistik a studie se zaměřuje na tři, druhy, na tři zdroje. Oficiální statistiky, které jsou velice četné, pokud je o duševní vlastnictví, ale méně jich je o e, soudních řízení. Snažili jsme se tedy vyjádřit e, naše cíle, také stanoviska těch, kteří odpovídali e, na otázku využívání volitelných nástrojů subjekty a občany. Takže co můžeme konstatovat v souvislosti s jednotlivými nástroji, které jsem zde před chvílí zmiňovala? Nejprve k evropskému exekučnímu titulu. Můžeme toto hodnotit dvěma způsoby. Když eh, srovnáme využívání tohoto nástroje s celkovým počtem jeho využití v zemi, musíme konstatovat, že to použití je velice nízké, někde je to více než 5 Někde je to míně, méně než 5% a v některých zemích dokonce méně než 1, 1 nebo 2%. Nicméně, když si rovnáme využití tohoto nástroje s počtem eh, přeshraničních eh, řízení v tom případě jsou statistiky mnohem výmluvnější a také mnohem vyšší. Například ve Švédsku, a myslím si, že to je země, která má v této souvislosti rekord, jsme konstatovali, že proběhly tři uh, řízení zahrnující evropský exekuční titul na jednu um, národní, na jedno národní řízení. A toto je, teda veli, toto je tedy velice vysoké číslo. Ukazuje to zároveň, že potenciál existuje i v jiných zemích, ale musíme tato čísla chápat s odstupem. Nesmíme to tedy srovnávat se všemi řízeními, ale pouze s těmi řízeními, které mají nějaký nadnárodní eh, prvek. Dobrovolné nástroje jsou totiž často omezeny na situace právě s přeshraničním prvkem. Pokud je o volbu e, využití těchto nástrojů v souvislosti s evropským řízením o drobných pohledávkách, ta je zatím poměrně mála, málo využívána, ale e, toho se týká stejný komentář, který jsem říkala, to znamená, že takovýchto řízení s nadnárodním prvkem je velice málo. Dále evropský platební příkaz, ten se využívá v některých zemích, zvláště v Německu a Rakousku, a v jiných zemích se téměř nevyužívá, například v Lucembursku, Švédsku. Můžete tedy vidět, že čísla prozatím nejsou příliš vysoká, ale často je to právě nedostatek související s tím, že tyto nástroje nejsou dostatečně známy. Když se podíváme na nástroje v oblasti duševního vlastnictví, tam budeme mít větší radost. Využívání <clears throat> eh, Ochranné známky společenství se liší podle jednotlivých zemí, ale je to velice často používaný a operativní nástroj. Žádost, eh, žádosti o ochranou známku se zvyšují. V roce 2010 jsme měli 700 tisíc eh, registrovaných ochranných známek. Známka se také šíří v porovnání s mezinárodními ochrannými známkami. Tady nám pomohlo například to, že existují statistiky <clears throat> organizace OHIM a my jsme ty statistiky v naší zprávě také zmiňovali, takže se o tom nebudu zmiňovat. V Německu například 18,5 žádostí o ochranu známku jsou ochranné známky společenství. 9,6% je to ve Spojeném království, 7,5% ve Francii, 0,5% v České republice. Vidíte, že tam tedy existuje veliká škála, velké rozdíly. Dále vzory společenství, to je také věc často používána. 26% v Německu, 5,7% ve Spojeném království, 9% ve Francii. Všechny statistiky jsou zase součástí zprávy. Nyní eh, evropský patent, to znamená, že Máme postup vydávání evropského titulu, to je věc, která je někde v některých zemích využívána, ale přesto existují mezi členskými státy velké rozdíly. Nyní si podíváme na právo společností a seskupení společností. Tady také můžeme konstatovat velké rozdíly. Nejprve eh, Evropská společnost, ta měla různé úspěchy. V některých členských státech neexistuje, v jiných státech se šíří. Například na jihu Evropy je jich málo, poměrně málo také na východě Evropy. V Lucembursku je jich 15, 12 na Kypru, 21 ve Francii. Takže můžete vidět, že ta čísla jsou poměrně nízká. Nejvíce je jich v Německu a České republice. Zároveň musíme toto chápat v kontextu, eh, nebo musíme mít na paměti to, že existují v těchto zemích neaktivní evropské společnosti, které jsou připraveny pro případné zájemce. Jednu obtíž, kterou jsme zaznamenali v souvislosti s touto společností, eh, je to, že eh, tyto společnosti často odkazují na národní právo, což vede k tomu, že neexistuje jednotný evropský režim evropských společností, ale existují různé takovéto společnosti podle jednotlivých zemí, kde se nachází. Naše studie konstatovala, že čím více je dobrovolný nástroj autonomní v porovnání s národním právem, tím, ví, tím spíše uh, se bude snadno provádět a tím spíše bude mít úspěch v celé Evropě. A tím snadněji také Eh, splní svůj cíl, to znamená harmonizaci práva. Evropské hospodářské zájmové sdružení, to je také věc, která se využívá různě v členských státech. Využívání toho, tohoto nástroje pomalu stoupá. Dále Evropská družstevní společnost, tak těch také není mnoho. Už několik let Existuje také projekt nebo návrh Evropské soukromé společnosti pro malé a střední podniky, ale zatím je to pouze návrh a z toho důvodu se tím ve studii nezabýváme. Pokud je o rodinné právo, zapracovali jsme tam tu otázku společné úpravy majetkových poměrů v manželství, ale většina subjektů, které nám odpovídali, na dotazník odpověděla, že neznají takovýto e, režim. V současné době totiž ještě neexistuje a navíc, až vstoupí v platnost, e, bude se týkat pouze Německá Francie. Takže toto, byl, toto je konec prezentace různých e, volitelných nástrojů, kterými jsme se zabývali. A Martin která působí eh, jako profesorka na Paříži 1, bude pokračovat v této prezentaci a mohu říci, že jsme v polovině. Takže Martin. Děkuji. Já budu pokračovat tím, že řeknu, že díky naší studii jsme byli schopni konstatovat eh, důvody, které vedly k úspěchu či neúspěchu těchto volitelných nástrojů. Tato zkušenost může být důležitá při vypracovávání nových dobrovolných nástrojů. My jsme se tedy snažili rozdělit příčiny do dvou kategorií. Na jedné straně máme ty, které souvisí se srovnáváním různých režimů, to znamená toho národního a evropského, režimu. My jsme to nazvali endogenní nebo vnitřní příčiny a na druhé straně máme takové příčiny, které s tímto srovnáváním nesouvisí. Ty nazýváme exogenní nebo vnější. Takže nejprve se budeme zabývat eh, těmi endogenními příčinami. Tady eh, jsme jich nalezli celkem pět. První důvod souvisí s rozsahem dobrovolného nástroje. Při výběru eh, subjektů se vždy eh, zaměřují na to, že Evropský nástroj má většinou širší působnost než národní možnost. To zvláště platí eh, u ochranných známek, vzorů a evropských patentů. Toto je velice atraktivní faktor pro subjekty, je to pro ně přidaná hodnota a vždy to je tedy zohledňováno při srovnávání těch dvou možností. Další věc, která vyvstává, je problém právní jistoty. Jde o to, že národní možnost často nabízí větší právní jistotu než eh, dobrovolný nástroj. Toto nám subjekty často zmiňovaly. Například se to týká Evropského exekučního titulu v Belgii a zmiňovalo se to také u Evropské společnosti v Německu. My jsme ale měli pocit, že bychom tento faktor měli relativizovat. Protože když vytvoříme nějaký nový dobrovolný nástroj, vede to v podstatě k reformě. A každá reformě, reforma, každá změna, i když je pouze národní povahy, na začátku eh, vede k obtížím. To znamená, že na začátku způsobí mírnou právní nejistotu. Každý nový nástroj eh, bude vždy souviset s otázkami, které budou muset být rozhodnuty soudcem. Ale v zásadě eh, je tato nejistota pouze dočasná. My bychom se tedy měli snažit co nejvíce omezit eh, obtíže tohoto typu při provádění dobrovolných nástrojů, tak aby to nebránilo jeho rozvoji. Třetí příčina, která souvisí se srovnáváním eh, podmínek různých režimů, je složitost. Složitost je faktor, který se velice často eh, zmiňoval v různých zprávách a vysvětlovalo se tím, proč se případně subjekty odkloní od e, dobrovolného nástroje. Když máte jednoduchý národní nástroj a komplikovaný e, dobrovolný nástroj, v tom případě si subjekty vždycky vyberou tu eh, jednoduchost. A souvisí to s tím předchozím faktorem. To znamená, že složitost často vede k právní nejistotě. Toto je, na, toto je argument, který byl velice často zmiňován, zmiňován v souvislosti s evropskou společností. Její režim je totiž poněkud uh, složitý. V souvislosti uh, s touto složitostí musíme také zmínit, že méně souvisí se samotným nástrojem a spíše uh, se vztahem s ostatními normami. Konkrétně jde o to, že nástroj má často mezery a často odkazuje na národní právo, což vede k velké složitosti a z toho důvodu se od toho odvrací osoby či subjekty. Toto bylo zmiňováno mnohokrát v souvislosti s Evropskou společností a Evropskou družstevní společností. Čtvrtá eh, endogenní příčina je cena. Je jasné, že subjekt si vždycky srovnává eh, cenu nebo náklady těch dvou různých režimů, ale mm, Cena v jednotlivých zemích se liší. Například belgická zpráva se zmiňuje o tom, že ochranná známka Beneluxu stojí méně než eh, ochranná známka společenství, což by mohlo vysvětlit, proč si příslušné subjekty volí známku Beneluxu. Naproti tomu francouzská a bulharská zpráva zmiňují, že eh, ochranná známka společenství stojí méně v porovnání s ostatními poslední příčina této povahy, endogenní příčina, která se zmiňuje ve zprávě, je rychlost a účinnost řízení. Subjekty vždycky budou zohledňovat rychlost řízení při srovnávání dvou režimů. A konkrétně se často zmiňuje efektivnost řízení u organizací OHIM a EPO, a tím se také vysvětluje úspěch eh, nástrojů, které existují v oblasti duševního vlastnictví. Takže kromě těchto příčin, které už se souvisí se srovnáváním eh, podmínek jednotlivých režimů, režimů jsme ještě zaznamenali exogenní nebo vnější příčiny, které s tímto srovnáváním nějak nesouvisí. Za prvé, zde máme přizpůsobení či nepřizpůsobení dobrovolného nástroje potřebám subjektů. Je jasné, že některé dobrovolné nástroje se subjektům zdaly nepřizpůsobené konkrétní situace jejich, v jejich zemi. Například Evropská společnost vypadá, že není přizpůsobena situaci ve Španělsku, protože tam jsou pouze malé společnosti. Naproti tomu tento typ společnosti bude mnohem úspěšnější v těch zemích, kde existují nějaké nadnárodní seskupení společností. To znamená, nějaký nástroj může být úspěšný v jedné zemi a neúspěšný jinde z toho důvodu, že je lépe eh, přizpůsoben situaci v té konkrétní zemi. Zprávy se také někdy eh, zmiňovaly o tom, že dobrovolné nástroje jsou málo používány, protože se týkají zvláště nadnárodních eh, přeshraničních vztahů a takovýchto vztahů není zase tolik. Takže eh, můžeme říci, že některé tyto nástroje jsou v tomto smyslu také nepřizpůsobeny eh, konkrétní situaci. Zvláště se to týká občanskoprávního řízení. Ale otázku si můžeme položit i jinak. Můžeme, říci, můžeme se zeptat, zda by dobrovolný nástroj v některých oblastech nemohl eh, přizpůsobit ke zvýšení počtu přeshraničních vztahů. Toto mimochodem je otázka, která se nachází v centru samotné debaty o dobrovolných nástrojích. Dále ještě k těm exogenním e, příčinám, které tedy nesouvisí se srovnáváním podmínek mezi různými režimy. V této souvislosti jsme také zaznamenali e, správné nebo nesprávné uplatňování nástroje v rámci národního práva. Je totiž nutné skloubit e, dobrovolný nástroj s národním právem a úspěch tohoto nástroje bude záviset na tom, jak toto skloubení proběhne. Uvedu příklad. Národní právo, které odmítá podávání elektronických žádostí eh, o evropské řízení o drobných pohledávkách. To znamená, že pokud něco takového existuje, automaticky to povede k neúspěchu. Je jasné, že pokud je o malé řízení nebo řízení o drobných pohledávkách, nemůžete cestovat proto, abyste eh, předložili žádost u konkrétního soudu. Takže abychom minimalizovali rizika neúspěchu, by evropští zákonodárci měli eh, minimalizovat odkazy na národní právo. Třetí eh, exogenní příčina, která tedy nesouvisí se srovnáváním podmínek, a to je asi ta nejdůležitější eh, příčina, je nedostatečná znalost dobrovolného nástroje. Toto je pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších příčin úspěchu či neúspěchu tohoto nástroje. Když chcete uvést na trh nějaký produkt, eh, musíte ho dostatečně, musí mít dostatečnou reklamu, protože i pokud skvělý produkt nebude mít reklamu, nikdo si ji nekoupí. A to se týká také dobrovolných nástrojů. Pokud nebudou tyto nástroje známy, mohou být skvělé, přizpůsobené, jednoduché, mohou mít všechny, dost, všechny kvality, ale nebudou používány. Takže je důležité je nějak zpřístupnit subjektům, Například by mohly proběhnout nějaké pedagogické prezentace daného nástroje a to se týká úplně všech zpráv. Pokud tam máme v té eh, studii nějakou jednomyslnost, tak právě tady. Ještě zde máme dvě další exogenní příčiny. Mysleli jsme si, že to budou mnohem častěji zmiňovány, ale zase ve skutečnosti tomu tak nebylo. Za prvé neutralita volitelného nástroje. To, že tedy tyto nástroje eh, se nezakládají na právu žádné strany, toto se ve zprávách zase tolik nezmiňuje. Pouze to z toho vyplývá tak trochu u, to, u té společné úpravy majetkových poměrů v manželství, ale v ostatních situacích jsme na to nenarazili. A poslední exogenní příčina, ta se týká evropského eh, <clears throat> označení nebo toho, že um, tyto nástroje souvisí s evropským image. Je to argument, který se někdy zmiňoval v některých zprávách. A když jsme tedy stanovili příčiny úspěchu a neúspěchu e, volitelných nástrojů, ptali jsme se také subjektů, v jakých dalších oblastech by se mohly uplatnit takovéto dobrovolné nástroje. Můžeme konstatovat, že subjekty se příznivě vyjadřovaly k tomu, aby tyto nástroje byly, eh, existovaly například v oblasti evropského dědického osvědčení, dále opravdového jednotného patentu, k tomu se vyjadřoval velký počet subjektů, a také jsme zaznamenali názory, že něco podobného by mělo existovat eh, v oblasti manželství. Šlo o mimo majetkové vztahy, například při vyřešení obtíží eh, související my s rozdělením bez smíšených vztahů. Takže takovýto nástroj by mohl být řešením v případě, kdy harmonizace není možná. Dále by takovýto nástroj mohl existovat v eh, oblasti smluv a také pokud je o eurohypotéku. Na závěr bych uvedla dvě poznámky. První věc, studie nám ukázala, že je opravdu legitimní využívání, využívat těchto volitelných nástrojů. Samozřejmě existují určité výhrady, ale úspěch dobrovolných nástrojů je reálný. Dnes existují dobrovolné nástroje, bez kterých bychom se už neobešli. To se například týká oblasti práv duševního vlastnictví. Tam bez pochyby tyto nástroje změnily podnikání v Evropě v v souvislosti s duševním vlastnictvím. Další nástroje eh, vypadají slibně, to znamená, že mají potenciál, možná nám teprve ukážou svůj význam v budoucnu. Všechny zprávy nám ukázaly, že technika eh, těchto nástrojů je cíl sám o sobě. Jde to, je to technika úplně samostatná, není to pouze prostředek, jak dosáhnout eh, maximální harmonizace. Důkazem je například to, že v oblasti duševního vlastnictví a které je úplně nejúspěšnější, tedy v této oblasti, dobrovolné nástroje v žádném případě nenahradily, nenahradily národní instrumenty. A poslední věc se týká optimalizace e, úspěchu těchto nástrojů. Máme čtyři pravidla, jak eh, vypracovávat dobré volitelné nástroje. Tyto čtyři pravidla jsou přidaná hodnota, komunikace, autonomie a právní jistota. Přidaná hodnota spočívá v tom, že dobrovolný nástroj by měl být eh, vypracováván v takových podmínkách, v takových oblastech, kde subjektům eh, poskytne přidanou hodnotu. Komunikace souvisí s tím, že dobrovolný nástroj potřebuje opravdu eh, velké komunikační činnosti, potřebuje reklamu. Neznalost těchto nástrojů je často příčinou jeho neúspěchu. Autonomie spočívá v tom, že nástroj nesmí být odkazován, nesmí být propojen s národním právem, to může vést k neúspěchu. Tyto nástroje by měly být co nejautonomnější. A nakonec právní jistota. Dobrý nástroj musí zajistit právní jistotu. Riziko e, právní nejistoty odrazuje subjekty. Takže Každý nový nástroj souvisí s obtížemi, ale my musíme hledat způsoby, jak rychle dosáhnout správného výkladu, nového textu a musíme také šířit tyto informace. To je tedy konec eh, naší prezentace studia. Děkuji vám za pozornost. Já si myslím, že to bylo velmi zajímavé a byla tady celá řada uh, a zajímavých empirických výsledků, které můžeme využít v diskuzi, takže Diana Wallis. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentaci. Opravdu to bylo velmi zajímavé. Já na, na konci jsem si kladla otázku. Vy jste říkala, že lidé by měli zájem ještě i na existenci dalších volitelných nástrojů a to zaujalo právě mě poslední době jsme hodně mluvili a také v budoucnu eh, budeme jednat o tom, že proběhne Evropský rok občanů a jedna z věcí, která se navrhovala, a mě také překvapilo, že se to neobjevuje na vašem seznamu, je to, že by mohl existovat eh, jednotný evropský eh, identifikační průkaz dobrovolný. Takže pokud jste evropský občan, který se hodně pohybuje a chcete se například, chcete uzavřít sňatek nebo uzavřít nějaký právní akt v jiné jurisdikci, můžete tak ukázat, kdo jste, aniž by, vás to, aniž by to způsobovalo obtíže. Tento dokument, tento průkaz, ale potřebujete pouze v případě, že se hodně pohybujete. Není to nic povinného, pouze by to z velké části pomohlo těm Evropanům, kteří hodně cestují a kteří by případně eh, toto využívali. Děkuji. Danke. Děkuji. Další otázky nebo přímo odpověď? Prosím. Děkuji. Merci pour cette... Já jsem vám chtěla poděkovat za tuto poznámku. Je pravda, že my to tam ve zprávě nezmiňujeme, ale je pravda, že by to také mohl být nástroj, který zjednoduší život evropským občanům. My jsme tam uvedli některé příklady a je pravda, že to zjednodušuje život subjektům a jiné nástroje zase zjednodušují život eh, občanům. To je právě příklad tohoto dobrovolného evropského identifikačního průkazu. Je to zajímavá poznámka, děkuji. Ještě jednu poznámku. To, co vy jste zjistili, potvrzuje vlastně to, co ukazuje moje zkušenost v oblasti procesních práv a volitelných nástrojů tam, kde jde o přeshraniční prosazování práv, je podle mého názoru první řadě problém, že celá řada zemí nemá tradičně tyto nástroje nebo se před nimi uzavírá. A zejména na té úrovni těch malých eh, advokátních firm a soudců zjišťujeme, že vůbec netuší, že takové nástroje existují, že to není dostatečně sdělováno. V oblasti ochrany práv duševního vlastnictví tam se to rozkřiklo. Tam všichni ví, že ty nástroje existují a že jsou dobré, takže pokud to dokážeme takto celoplošně u práv duševního vlastnictví takže ti, kteří se zabývají těmito otázkami, vědí, že existují tyto nástroje a poradí svým klientům, aby je využili kvůli jejich dosahu. A v oblasti společenského práva tam jsou to zase ekonomické zájmy, práva společností, s ohledem na restrukturalizace a změny v podnicích e, se ukazuje, že využijí tyto nástroje, které jsou volitelné. Je to banální záležitost a je to racionální rozhodnutí na základě ekonomických údajů, zejména v Německu. Jsou e, je hodně malých podniků. A Německo je orientováno na export a tam, kde eh, musí firmy mít samozřejmě své pobočky a filiálky, tak pro ty je zajímavé mít takovouto právní formu, která bude ve většině států stejná, aniž by tam museli dělat eh, ceřinou společnost podle národních předpisů a nabízí to také určité výhody v porovnání s německým právem, pokud jde o uh, správní grémia. To si myslím jsou hlavní rysy atraktivity těchto nástrojů pro určité státy. Jsou to tedy ekonomické, racionální důvody a pro mě z toho, já z toho vyvozuji s ohledem na politickou realizaci takovýchto volitelných nástrojů, ty nám přinesou užitek pouze tehdy, pokud budou zajímavé pro široké eh, kruhy osob. Je to první věc. A druhá věc, je třeba to také dostat do povědomí veřejnosti, informovat je o tom. Takže diskuze o našem volitelném smluvním právu eh, povede k tomu, že až to bude, tak o tom bude spousta lidí vědět, protože ty diskuze se vedou, ty spory jsou také, takže toto budeme moci tímto způsobem prosadit a podpořit a možná, že s ohledem na tu míru té informovanosti, pokud budou ty nástroje skutečně dobré a budou znamenat užitek a přínos pro firmy, tak budou tyto nástroje využívat. Takže tolik z mé strany. Jsou další dotazy, připomínky? Paní Tajn? Ano, já to mohu jenom podpořit. Já si myslím, pokud jde o německo-francouzskou dohodu eh, v manželském právu, já jsem se o tom dozvěděla čistě náhodou tady při příležitosti jednoho semináře. Byly tam eh, kolegyně z Francie a já jsem se snažila s se svým personálem to nagooglovat a skutečně nenašli jsme to. To znamená, že i když o tom víme, že to existuje, a já mám možnost zeptat se ministerstva, to ano, ale já jsem to v Berlíně řekla. Kolega v Berlíně měl právě takový případ kombinovaného manželství německo-francouzského, kteří se chtěli rozvést. Takže pro praktiky je velmi obtížné poradit těm lidem. Eh, řeknete jim, ano, existuje to, zatím to ještě není, ale v účinnosti takže jde o to, aby se o tom lidé dozvěděli a nejen my, politici, ale také další se musíme postarat o to, aby se to dostalo do odborného tisku, do publikací, musíme to oznámit také příslušným advokátním komorám a dalším eh, svazům a asociacím. Myslím si, že je to otázka publikace a komunikace, která skutečně není jednoduchá. Pokud byste k tomu měli ještě nějaké návrhy nebo pozitivní zkušenosti s touto komunikací a publikací, protože se to netýká zase tolika lidí a nejde o tak vysoké hodnoty, které jsou sporné. Možná, že byste mohli říci, co jste zjistili v průběhu své studie k této věci. Euh, Děkuji. Já jsem vás chtěla ujistit o tom, že tento společná, tato společná úprava majetkových poměrů manželství, francouzsko-německá eh, úprava, by mohla být nakonec dobře známá, protože to projde přes notáře a notáři mají, notáři mají profesní organizace, které velice dobře informují o všech těchto otázkách. Takže až budou notáři informováni o tom, že existuje takováto společná úprava, budou uh, schopni také nabízet párům, uh, kteří se s nimi přijdou poradit nebo požádat o souhlas. Takže až to vstoupí v účinnost, je pravděpodobné, že se to stane úspěchem, alespoň pro určitý počet eh, párů. Nicméně známé to bude, zda se ji potom zvolí, to je otázka. A já jsem tam chtěla ještě dodat, že za poslední měsíc jsme zaznamenali existenci důležitého dokumentu, který se týká eh, soudního a profesního školení v této oblasti. To jednak podporuje eh, parlament, váš výbor a také Evropská komise. A já mám pocit, že eh, v případě, že dojde k publikaci těchto informací v oblasti občanského nebo trestního práva, Myslím, že by měly být provedeny studie nebo nějaká práce o těchto dobrovolných nástrojích. Mělo, mělo by proběhnout eh, školení osob, které působí v této oblasti. Toto je možnost, jak postupovat, protože školení, mám pocit, eh, bylo podpořeno parlamentem i komisí. Děkuji. Myslím si, že bychom měli začít tam, kde opravdu občan něco zná, protože například k, k notáři člověk nechodí pořád, ale když se člověk žení či vdává, tak samozřejmě se obrátí na úřad a tam by mu měl úředník občanovi dát brožuru, ve které budou obsaženy veškeré možnosti, které existují. A to by se mělo dít. A momentálně se to sice děje, ale Ehm, občany jsou informovány pouze o národním právu a nejsou informovány o těch občinných možnostech toho mezinárodního či evropského práva. Alespoň tak to je v mé zemi. A to je nedostatek, který je třeba straně, tak proto si myslím, že bychom se opravdu měli snažit o to, aby právě v takových případech občané byli informováni přímo u zdroje o těch alternativách, které existují, protože k notáři jdu pouze, když chci mít manželskou smlouvu, jinak tam nejdu, jinak to jde pouze automaticky přes matriku a přes radnici a tak dále. Takže mnoho občanů vůbec žádnou přemanželskou smlouvu nemá a řídí se prostě podle platného práva. Má k tomu ještě někdo nějakou poznámku? Ne, takže vám mnohokrát děkujeme, bylo to na výsost zajímavé. A jakmile bude studie přeložena do všech jazyků, tak eh, si ji velice pečlivě pročteme a budeme se tím intenzivně zabývat. Děkuji. Dann habe ich jetzt noch Pak mám ještě paní Feša. Já pouze jedno upřesnění k překladu. Budeme mít eh, překlad v různých jazycích, zhrnutí této studie a v případě, že ta studie mezi tím celá nebude přeložena, bude k dispozici v angličtině. Děkuji. problém. To není žádný problém. Tak, tak to je to v pořádku. Ještě jednou mnohokrát děkuji všem, kteří se na tom podíleli a dostáváme se tady nyní od bodu 35 k bodu 36. Subsidiarita k tomu v podstatě nemusím nic říkat, seznam máte všichni k dispozici. Jsme tady u bodu 37 různé, chce k tomu někdo něco poznamenat? Ne. A jsme bodu 38, naše příští schůze se bude konat zde v Bruselu 1. března v 9 hodin ráno. Děkuji vám všem a přeji vám ještě krásný den.